chtěl poděkovat všem řečníkům. Hlasování proběhne zítra. Další pokračování zasedání proběhne zítra 12. května 2016 v 8.30 do 14. hodiny a následně od 15. do 17. hodiny. Pořad jednání byl zveřejněn na webových stránkách Evropského parlamentu. Já vám všem děkuji za účast a předseda také děkuje tlumočníkům dobrou noc.